Eh, programu zasedání na tento týden. Konečný eh, návrh programu z 19. listopadu vám byl rozdán k dnešnímu dní. Frakce GUE požaduje rozpravu o otázce k ústnímu zodpovězení na komisi o nové strategii ochrany zvířat a to na období 2016 až 2020. Ta má být ukončena usnesením, o němž eh, má být eh, hlasováno ve čtvrtek. Paní Hasenkamp eh, odůvodní tuto žádost. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vyzvat celý parlament, aby debatu po ústní otázce o nové strategii pro eh, pohodu zvířat uzavřel přijetím usnesení současná strategie o ochraně eh, zvířat. Končí na konci tohoto roku a komise zatím ne předložila eh, žádný nový návrh, což je nepřijatelné. Je tady celá řada otázek spojená s eh, pohodou zvířat v Evropské unii. My bychom chtěli, aby komise předložila jasný plán, jak chce v budoucnosti postupovat. Vážení kolegové, i jménem svého kolega Stefana Eka bych chtěla, abyste podpořili tuto žádost o přijetí usnesení. Pokud si myslíte, že na zvířatech záleží, tak teď to můžete prokázat. Děkuji vám. Kdo by chtěl eh, promluvit eh, pro návrh? Pro, prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Hazenkamp za tuto iniciativu. Je tady řada oblastí legislativy, kde jsou přijímány zákony, ale nejsou koherentní, nepředstavují nějakou komplexní strategii a stejně tak nevytvářejí nějaký ucelený legislativní rámec v Evropské unii. To znamená, že tím trpí jednak eh, zvířata, protože právní úpravy jsou různé ve členských státech a také nemáme eh, společný trh s zemědělskými výrobky vzhledem k tomu, že se ta úprava tak liší, proto bych chtěl tento návrh podpořit. Děkuji. Je zde někdo, kdo by chtěl vystoupit proti návrhu? Není tomu tak? A nebo ano? Proti? Prosím. Pane předsedo, dovolte mi, abych tady provedla jedno malé srovnání. Naše skupina žádala, by po debatě o teroristických útocech v Paříži v usnesení parlamentu jsme požádali komisi, aby nastínila, co chce všechno uvést do praxe a jaká opatření, která již byla přijata, ale která v praxi ještě nebyla zavedena a která by možná mohla zachránit lidské životy. Takže jsem trochu překvapená tím, že nyní v parlamentu se hovoří o pohodě zvířat, já jsem samozřejmě naprosto pro, ale aby se ta debata uzavřela e, usnesením. A přitom to nebylo možné při záchranických životů. Paní Alio Marie kompliment. Vy jste šikovnou formulací eh, vystoupila eh, pro návrh, byť jste se vyjádřila proti a ještě jste eh, vyjádřila i protest. Takže klobouk dolů. Ale nyní můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro návrh paní kolegyně Hasenkamp? Prosím, aby zvedl ruku. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Ano, ano, jen s klidem. Kolegové si přejí elektronické prověření tohoto hlasování. Hlasovali všichni? Končíme hlasování. A návrh je schválen. úterku nemám e, žádné návrhy. Pokud jde o středu, tak frakce zelených e, žádá e, hlasování o zprávě Ferrera Toyr o daňových rozhodnutích a dalších opatřeních, aby toto hlasování bylo přeloženo na čtvrtek a slovom k tomu má pan Lamberts. Pane předsedo, tento parlament se rozhodl, že chce bojovat proti Eh, negativní daňové optimalizaci vytvořil zvláštní výbor eh, na začátku tohoto roku. Tento eh, týden bychom měli hlasovat o první zprávě tohoto výboru. Já si myslím, že bude přijata velkou většinou, mám z toho velkou radost, ale nejistota kolem toho souvisí s tím, že na zasedání konference předsedů bylo rozhodnuto většinou, že se odloží to rozhodnutí předložit případné prodloužení fungování toho výboru tax, přestože to bylo předmětem eh, většinového koncensu mezi politickými skupinami. A protože není dobré, abychom nejprve hlasovali o té zprávě toho výboru a teprve potom rozhodovali o pokračování toho výboru, abychom nemátli veřejnost a dali najevo, že chceme se těmito věci, věcmi seriózně zabývat. Dostal jsem také Eh, jasný postoj eh, politických eh, skupin. Většina z nich je pro prodloužení fungování výboru. Mm, měla o tom rozhodnout konference předsedů ve čtvrtek a bezprostředně poté by se o tom ve čtvrtek také poledne mělo hlasovat. Pokud tomu tak bude, tak ten problém se vyřeší a v tom případě budeme moci přijmout ve středu příslušnou zprávu a ve čtvrtek hlasovat o prodloužení mandátu výboru. Pokud se tedy podaří odstranit všechny ty pochybnosti o dalším pokračování výboru, tak není, eh, nemá žádný smysl odkládat eh, toto rozhodnutí, na minimálně postoj naší skupiny. Děkuji, pane Lamberci. A pro návrh by se chtěl vyjádřit pan Demázy. Prosím. Pane předsedo, před více než eh, jedním rokem, eh, takzvaným LuxLeaks, eh, byly odhaleny skandální daňové machinace. Každý vesnický policajt ví, že nelze vyšetřování uzavřít před provedením hlavních důkazů. Nám byl ale zabráněn přístup k důkazům. Pouze tady v parlamentu to nebylo každému jasné a proto ty tahanice minulý týden. Apeluji proto na vás abyste odsunuli hlasování, abyste dos, eh, apelují, abyste dosavadní dokument eh, mm, označili za předběžnou zprávu. Je nutno eh, náležitě upravit pořad jednání, jinak budeme zcela nedůvěryhodní, pokud jde o boj proti daňovým oázám. Děkuji, pan Weber má slovo. Pane předsedo, já prosím o vysvětlení, protože jsem navrhovatele zelených pochopil tak, že bude návrh stažen ukončen, když se všichni v plénu vyslovíme pro prodloužení. Já za svou frakci mohu prohlásit, že si přejeme eh, prodloužení o 6 měsíců, tak abychom eh, objasnili všechny ještě nevyřešené otázky a pokud to potvrdí i další frakce, eh, pak se můžeme jednoznačně zavázat k tomu, že prodloužíme eh, tu lhutu a eh, tudíž můžeme hlasování uskutečnit ve středu. My jako frakce bychom ty otevřené, zatím nevyjasněné otázky rádi objasnili. Dobře, děkuji. Pane Simone, prosím. Za sociální demokraty eh, bych chtěl sdělit, že samozřejmě i navzdory eh, veškerému neklidu je sociálně demokratická frakce pro hlasování eh, o zprávě ve středu a také ve čtvrtek v plénu pro hlasování o prodloužení lhůty. Jinak eh, jsem vděčen kolegovi Lambercovi, že tímto svůj návrh stahuje. Nebo stáhne. Takže vy návrh stahujete? Dobrá. V tom případě už nemám eh, žádné další návrhy k pořadu jednání na tento týden. Děkuji vám. A můžeme nyní přistoupit eh, k prvnímu bodu, a sice současného programu z Doha s ohledem na desátou ministerskou konferenci VHO. Slovo má